Good afternoon. Dobré odpoledne. Vítám vás zpět na našem zasedání. Vítám vřele všechny z vás ale především vítám poslance, kteří k nám přijeli z Ázie a z jiných částí Evropy. My budeme na našem panelu diskutovat o klimatických změnách a o ekologických výzvách. Já vím, že mnozí z vás cestovali k nám velice dlouho a doufám, že se vaše česta vyplatí. My čelíme velkým výzvám, Eh, jak v Ázii, tak i v Evropě v oblasti životního prostředí. A právě tato situace vyžaduje multilaterální spolupráci. A právě proto chci poděkovat vám všem za to, že jste přijeli mezi nás. A předem již vám děkuji za vaše příspěvky, protože my se posuneme vpřed tehdy, jestliže všichni přispějí k diskusi o překonání a zvládnutí těchto výzev. Je důležité, abychom abychom nadále posílili naše parlamentní schromáždění, protože tímto způsobem také posílíme naše vzájemné parlamentní vztahy. A proč jsme tady všichni? My všichni víme, že klimatické změny nemají a neznají žádné hranice, ani kontinentální, ani žádné jiné a dopadají jak na naše občany, tak i naše hospodářství hospodářství. V průběhu léta jsme viděli obrovské deště, které vedly k záplavám v Karolíně, v Bangladeši, v Indii a v současné době se eh, odehrála v Evropě vlna veder, která vedla také k požárům ve Švédsku a v jiných státech, částech Evropy a také vznikají stále silnější tamfuny, které mají velký dopad na výrobu potravin v Asii. A a právě proto musíme transformovat naše hospodářství na nízkouhlíkové hospodářství. A právě proto vítám novou strategii Evropské unie pro konektivitu. Jde o propojení eh, Asie s Evropou. A v této strategii se také eh, zdůrazňuje udržitelnost na různých úrovních, nejenom eh, také na ekonomické a sociální úrovni, ale především především nám jde o ekologickou úroveň. A právě proto musíme z dnešních výzev udělat příležitosti, neboť tyto příležitosti mohou také pozvednout naši prosperitu a hospodářský růst. A právě proto také schválila EU komplexní balíček o oběhovém hospodářství, protože tím pádem napomůžeme, aby se Evropa obě uchytilo nízkouhlíkové hospodářství, uhoběhové hospodářství a abychom také tímto podpořili zaměstnanost. Nám jde o znovu využívání surovin a materiálů a toto je prospěšné jak pro životní prostředí, tak i pro hospodářství. EU se snaží zvýšit spolupráci s Ázií v oblasti ekologických politik a v oblasti celkově životního prostředí. A já jsem ráda, že mno, e, máme nyní zde tento atraktivní panel, v rámci jehož budeme diskutovat. A já bych nejdříve však chtěla všem připomenout, že máme tlumočení k dispozici ve všech jazycích EU mimo gelštiny a dále máme také k dispozici ruštinu na kanálu 27, kmerštinu 25 větnamština na kanále 26 a mongolština na kanálu 29. Jak již jsem řekla, zasedání bude zahájeno příspěvky našich expertů a potom budou následovat otázky a připomínky. A ze všech třech panelů. Budeme také sdělovat závěry zítra dopoledne a právě proto musíme jmenovat zpravodaje za náš panel. A já se nyní ptám, kdo by se rád tímto zpravodajem stal. Jestliže byste rádi byli zpravodajem, prosím zvedněte ruku. Byl by dobré, kdybychom již zpravodaje stanovili nyní. Jsou tady nějací dobrovolníci pro tuto funkci zpravodaje? Můžete mi prosím sdělit své jméno, ano? Yep. Uh, Francesco Jacob, I'm from the Italian Senate. Já jsem z italského senátu Francesco a děkuji vám velice za to, že jste se přihlásil a možná, že závěre nám e, sdělíte své závěry, které vyvodíte jsem velice ráda, že mohu předat slovo svému spolupředsedajícímu panu Juenovi, který je z univerzity a současně také je členem Národního kongresu Číny. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem z Číny a bohužel jsme nepřivezli tlumočníky a já budu hovořit anglicky, ale moje angličtina je má také trochu čínský akcent. Já bych vám chtěl představit naše klíčové řečníky v rámci tohoto panelu. První je Ellen Koliben, ale já jsem také připravil krátké prohlášení a paní předsedkyně navrhuje, abych já hovořil jako první. Já eh, nyní tedy pronesu své krátké prohlášení. Jsem velmi rád, že mohu sdílet některé své názory s vámi kolegy, e, neboť klimatické změny jsou obecnou velkou výzvou pro veškeré lidstvo e, celé lidstvo musí e, udělat aktivní opatření proti klimatickým změnám a ochránit naše ovzduší a klima. My musíme přistupovat k těmto problémům holisticky. Musíme zohlednit ekonomické, sociální i ekologické aspekty. Nemůžeme sledovat pouze ekonomické zájmy a nemůžeme obětovat ekologické zájmy. Také li, lidé mají právo na ochranu životního prostředí. Tak, abychom vyřešili problémy životního prostředí, proto musíme schválit legislativní úpravy, pro využívání přírodních zdrojů. To eh, znamená, že my musíme schválit závazky, které však budeme také dodržovat a musíme propojit eh, naše národní zájmy s globálními zájmy Čína navrhuje, aby se vytvořil rámec, který by obsahoval všechny tři dimenze. To znamená ekonomiku, sociální aspekty a také ekologické aspekty. Je třeba chránit přírodní zdroje od roku 2005 do roku 2015 5 energetického růstu v Číně jde ruku v ruce s 9%, ekonomic, ekonomickým růstem, což znamená, že naše ekonomika roste, ale my využíváme energii účinněji. A tímto způsobem můžeme postupovat i v budoucnosti. A Čína na dále chce transformovat svou ekonomiku v zelenou ekonomiku. A chceme provázovat především nízkouhlíkovou a oběhovou ekonomiku. My chceme Eh, spořit ekonomi, ekonomické a energetické zdroje. Jde o to, aby naše energetické systémy, systémy pracovaly účinně, ale neměly žádné zásadní dopady na životní prostředí. Již se nemůžem, již nemůžeme vrátit klimatické změny a vyřešit eh, problémy bez mezinárodní spolupráce. Je nezbytné, aby všechny země, sociální skupiny a jednotlivci skutečně mm, eh, společně o to usilovali. Eh, Čína Eh, chce vycházet eh, ze znalostí, že řešit globální problémy jako klimatické změny a eh, další problémy je možné po, není možné, pokud zachováme unilateralismus a hru s nulovým součtem a když převezmeme málo odpovědnosti, tak pouze uškodíme jiným a nám také. Pouze když podpoříme posílíme eh, eh, naše společenství a budeme sdílet odpovědnost, eh, budeme moci usilovat o společné cíle v budoucnosti, vedení mm, budov, představou budování mm, společné perspektivy se chce Čína zúčastnit globálního řešení a chce přispět ochraň, k ochraně naší vlasti pro eh, přežití lidstva. A to je můj eh, příspěvek, příspěvek eh, za čínskou delegaci. A nyní bych chtěl představit prvního z hlavních řečníků, Jedná se o experty. Je to paní Lidina Kpil, koordinátorka. Děkuji vám. Já jsem eh, Lidy Nakpil z Filipín a pracuji s řadou hnutí v rámci občanské společnosti eh, v Ázii eh, v oblasti boje proti klimatickým změnám. Děkuji za příležitost promluvit na tomto fórum. Dopady klimatických změn na ekonomiku jsou již velmi velké, zejména u těch nejzranitelnějších zemí a většina z nich je v Ázii hrozí. Bude to masivní a bude to eskalovat eh, dříve, než eh, zastavíme oteplování a eh, dříve, než se nám podaří stabilizovat planetu. Zdůrazním tři oblasti, které jsou pro nás velmi naléhavé. Ne, že by ostatní naléhavé nebyly, ale v rámci krátké prezentace jsou tyto tři velmi důležité. První se týká potravin a výroby potravin. Klimatické změny ovlivňují a budou mít hluboký dopad na naši schopnost vyrábět potraviny, přístup k potravinám a vůbec eh, disponibilitu potravin. Klimatické změny eskalují eh, hlad a nedostatek potravin již v mnoha částech země. Eh, Zvyšování rozsahu a extrémních povětrnostních podmínek jako tajfunu a sucha, eh, zvedání nebo nárůstu eh, hladiny moří, nestabilních povětrnostních podmínek, nepředvydatelnost mm, počasí, to vše bude mít dopad na zemědělství. Oteplování oceánu, okyselování znečištění oceánu, změny pohybu vody v oceánu, to vše bude mít hluboké dopady na rybolov, na rozsahy rybolovných e, zásob a e, na vzorce migrace ryb. Velké procento populace e, lidí je odkázáno právě na ryby.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 problematika je velmi naléhavá a e, proto je nutné e, nejenom vytvářet odolnost v oblasti akvakultury, ale my naléháme také na vás, e, abyste přehodnotili využívání půdy a zemědělství, zejména z hlediska produkce potravin. Ve Filipinách jsme již předložili parlamentu návrh zákona o změně zemědělských zákonů, pokud jde o, e, nebo s ohledem na velké dopady e, klimatických změn na půdu. Druhé doporučení e, spočívá v tom, že naše země, zejména rozvojové země, musí si vytyčit priority v, v produkci potravin pro domácí spotřebu. Naše produkce v zemědělství například a například v rybolovu eh, prioritizuje export a to se musí změnit. Další oblast naléhavá je rozsah a četnost nevyhnutelných ztrát a škod z důvodu eh, klimatických změn žádná adaptace eh, nám eh, neumožní vyhnout se zničujícím dopadům klimatické změny. Bohužel v současné době mezinárodní jednání eh, se vyhýbají diskusím o financování, což je součást mezinárodního programu diskusí o klimatických změnách. A to znesnadňuje účinnost Varšavského mezinárodního mechanismu eh, ztrát a škod, eh, který měl vzniknout v roce 2013. Další eh, doporučení spočívá v tom, že naléháme na naše poslance, aby využili svého vlivu a předložili tuto otázku eh, při mezinárodních eh, jednáních. Třetí oblast, kterou bych chtěla zdůraznit, je, jsou ekonomické implikace transformace energetických systémů. Je na dní a IPCC to také ještě zdůrazní, pokud je o cíl 1,5 stupně Celzia, že abychom měli férovou šanci ehm, zachovat e, zvýšení oteplování na 1,5 e, stupně Celzia, musíme dostat určitým cílům, což bude mít samozřejmě hluboké dopady na naše ekonomické systémy. Proto vyzýváme aby národně stanovené příspěvky byly navýšeny, tedy ambicioznější. Je zde velká mezera v ambicích, pokud jde o e, snížení skleníkových emisí a mm, skutečným požadavkem e, toho 1,5 stupňa, stupně Celsia a ty skutečné přísliby, které byly učiněny v rámci pařížských dohod, povedou k 3 stupňovému nárůstu teplot a již nyní máme e, nárůst teploty o 1 stupeň, který e, vede k velmi zničujícím důsledkům nejenom pro ekonomiku, ale také také k, pro lidi a přírodu. A proto jedna z našich výzev se týká toho, aby země zvýšily své ambice, ale zejména vyzýváme bohaté a e, rozvinuté země, protože jejich přísliby eh, nedosahují jejich podíl na eh, klimatických změnách. Ehm, dostat k eh, pařížským dohodám znamená také další odklon od fosilní energetiky, ale tak, abychom zajistili spravedlivou, spravedlivý přechod. Spravedlivý přechod od fosilních paliv je velmi důležitý, ehm, zejména minimálně by eh, se měla řešit dislokace eh, podniků a zaměstnanců. A za třetí, musíme okamžitě skoncovat s dalším eh, rozšiřováním systému fosilních paliv a měli bychom zavést postupné, postupné um, upouštění od této energetiky. Toto si vyžaduje hlubokou transformaci nejenom národního hospodářství, ale také globálního hospodářství. A mm, Měli bychom usilovat o to, abychom dosáhli nejenom nízkouhlíkový ekonomický systém anebo postuhlíkový ekonomický systém, ale také, eh, abychom dosáhli spravedlivého eh, ekonomického globálního systému. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vynikající prezentaci a je to pro mě potěšením, že zde mohu eh, uvést našeho prvního hlavního řečníka, pana Alena, Kolina Alena, předsedu výboru pro životní prostředí z Rumunska. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení spolupředsedové, vážení kolegové váž, kolegové, vážení hosté, Mám velkou čest a potěšení, že zde dnes mohu hovořit o zásadním problému naší planety a to jsou klimatické změny. Máme zde posluchače, kteří mají velký zájem a je pro ně toto téma velmi relevantní. Máme tu moc, nástroje a musíme mít také vůli tyto problémy řešit. Tato platforma je skvělé místo pro spojení úsilí a řešení tohoto jevu. Klimatické změny to je globální eh, výzva s dlouhodobými dopady na udržení udržitelný vývoj a bezpečnost všech našich zemí, může podkopat globální stabilitu a bezpečnost, protože má lidské důsledky, včetně šíření hladu, nedostatku vody, nucené migrace, nedostatečné zdroje, šíření chorob. To jsou opravdu velmi extrémní rizika a také vyčerpání zdrojů pokud nebudeme tedy přispívat k řešení krize. Naše planeta se stále mění. Dosáhli jsme největšího rok, rekordu v horku za poslední roky, byly nejvyšší teploty. Eh, data z července 2017 ukazují, že od roku 98 svět se dvakrát tak oteplil vlastně, než předpovídali věci, že, že se oteplí. Také jsou stále kyselejší oceány, tají nám eh, ledovce, klesá hladina oceánu a čelíme stále větším přírodním katastrofám. Přizpůsobování se je opravdu zásadním prvkem, aby se snižovaly dopady negativních klimatických změn. Musíme to řešit ruku v ruce s globálními cíly a to přizpůsobování vyžaduje lokální odpověď na dopady a negativní dopady klimatických změn lidských a přírodních systémů. Přizpůsobování to však není dostatečné, musíme udělat ještě ještě více. V prostředí desátého eh, výročního setkání EU Ázia řešící problémy životního prostředí přípravy eh, konference COP v Polsku a, přes, a Rady Evropské unie. Klimatické výzvy jsou globální výzva, která odpo, vyžaduje konkrétní akce, společnou odpověď na regionální, lokální, národní a mezinárodní úrovni. Je to naše povinnost jakožto politiků, abychom bojovali proti klimatickým změnám a přijímali taková opatření, která budou co nejefektivněji pomáhat postiženým občanům. Nyní je skutečně čas, abychom přijímali konkrétní opatření. Politikové už eh, přijali rozhodnutí, že nemohou, tedy ignu, nemůžeme ignorovat eh, klimatické změny. Budoucnost planety nemůže být vyloučena z žádného rozhodování týkajících se jednotlivých zemí. ASA představuje eh, konkrétní prostředí, kde bychom opravdu měli diskutovat o řešení klimatických výzev a realizaci našich závazků. Naše rozvoj, naše závazky jsou relevantní pro planetu a jakožto partners, protože part, naše partnerské státy a my představujeme 60% světové populace, máme tu moc a tu vůli přijímat tato opatření. Představujeme téměř dvě třetiny globální ekonomiky a jsme v čele výzkumu, vývoje a inovací a musíme skutečně toto řešit Eh, tak jak bude uvedeno v zítřejším prohlášení, které budeme podepisovat. Ten čas je dnes. Mus, máme technologie, které ještě před několika lety byly pouze součástí science fiction. Můžeme využíváme solární panely v široké míře. Jsme schopni pěstovat zeleninu bez půdy Ehm, jsme schopni eh, získávat uhlík ze vzduchu a vyrábět nanovlákna uhlíková. To, co dříve bylo science fiction, tak nyní je prostě čistá věda. To nám umožňuje, abychom si stanovovali náročné cíle a řešili globální eh, klimatické výzvy. Rumunsko potvrzuje svůj závazek eh, plnit závazky pařížské dohody. Také podporuje iniciativu ohledně globálního balíčku pro životní prostředí. Nedávno bylo schváleno generálním zhromáštěním OSN usnesení v tomto smyslu. Příští týden bude Rumunsko řešit, eh, hostit mezinárodní konferenci o vytváření větší odolnosti vůči přírodním katastrofám, kde se bude diskutovat o tom, jak efektivněji řešit eh, bezpečnostní rizika spojená s klimatem a životním prostředí a vytvářet si větší odolnost do budoucnosti. Vý, úspěšný výsledek eh, COP konference COP, která se bude konat v Polsku v Katovicích v, v prosinci letošního roku, bude navazovat na cíle pařížské dohody. Po COP 24 bude schůze v Bonu, kde se bude jednat o klimatických změnách, potom v červnu 2019, která se bude konat za rumunského předsednictví Evropské rady. Hlavní cíle Rumunska budou řešit mezinárodní aspekty eh, klimatických změn, které už bylo zahájeno za rakouského předsednictví a budeme nadále plnit náročné úkoly, abychom zajišťovali správnou implementaci pařížské dohody všechno toto vysílá velmi silný vzkaz, že opravdu chceme budovat udržitelné, zdravé a bezpečné prostředí pro naše občany, pro planetu a pro nadcházející generace. není to jen o lepší budoucnosti, ale o vůbec zajištění budoucnosti. Všichni se musíme velmi pevně k tomuto zavázat. Jak jsem již řekl, tady ta platforma je relevantní, máme tu moc, zdroje a chceme to udělat. A ten okamžik přišel teď, takže chopme se této výzvy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. za váš příspěvek a nyní předám slovo paní Shirin Sharmin Shodshuri z Bangladešského parlamentu. Prosím, máte slovo. vážení míst eh, spolupředsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážení řečníci, já bych vám všem chtěla popřát hezké odpoledne. Jsem velice ráda, že si mohu zúčastnit té, tohoto expertního panelu a hovořit zde jako klíčový řečník. Je pro mě velkou výsadou, že s vámi mohu sdílet některé své myšlenky. Klimatické změny eh, jsou obrovskými změnami pro celé lidstvo a také postihují nejvíce zranitelné občany. A také jde o to, abychom eh, čelili těmto změnám a vyvarovali se proto ekonomickým dopadům. Bangladeš je jednou z nejzranitelnějších zemí, která musí čelit klimatickým změnám. Je velice těžké sdělit Eh, eh, říci si nyní, jaké dopady klimatické změny budou mít v různých částech světa. Ale eh, i malý nárůst teploty může vést k k tomu, že celosvětové HDP poklesne o několik desetinek procenta a to již bylo řečeno v roce 2001. Toto ukazuje, že vazba že zde existují vazby mezi klimatickými změnami a ekonomikou. A právě proto se musíme vyvarovat eh, dopadům těchto klimatických změn na zemědělskou výrobu, na výrobu potravin a také na sociální dimenze. Já bych také chtěla citovat ze Sternové zprávy. Eh, nelimitované klimatické změny mohou vést k tomu, že po toto povede ke snížení HDP na hlavu o 5 a klimatické změny mohou vést k tomu, že lidé budou chodnout. A z, e, musíme zde vidět, že klimatické změny jsou propojeny se zemědělstvím. A my musíme se také zabývat dopady na zemědělství. Může dojít k tomu, že se výroba eh, obilí sníží až 20 až 30 již také bylo predikováno v roce 2000, eh, že výroba eh, rýže se sníží o 3%, což povede také k zem, ke snížení zemědělského HDP. Musíme tyto faktory brát v potaz, když budeme schvalovat strategie na ochranu hospodářství. Negativní dopady klimatických změn na rybolov, zemědělství a tak dále souvisí například s cyklony a také s tajfuny a také s tím, že například dochází k dalšímu eh, eh, eh, vyšší slanosti moří. A také v Bangladeši je mnoho obilí ničeno záplavami a odhadované dopady, negativní dopady vedly k tomu, že mnoho lidí přišlo o eh, obydlí a také byla zničena jejich úroda. A v roce 2018 eh, bylo konstatováno, že v minulém desetiletí byla Bangladeš jednou z nejpostiženějších zemí. Také dochází k erozi říčních břehů. Eh, klimatické změny mají negativní dopady na HDP. Bangladeš již vypracovala v roce 2001 eh, program na zachránění delty, což povede také k tomu, že lidé se nebudou muset stěhovat a my si však musíme uvědomit, že tady máme přírodní rizika, která jdou eh, ruku v ruce také s chudobou lidí, protože přírodní katastrofy vedou k velkým ekonomickým škodám. Je tedy třeba vytvořit mechanismus na to, aby se eh, řešily klimatické změny a také se kompenzovaly finančně. Je třeba nalézt tedy finanční řešení. Já bych vám chtěla sdělit určité modely, které máme v Bangladeši. Bangladeš schválila opatření a zapracovali jsme některá opatření do našeho národního plánu. Máme náš eh, ekologický a klimatický plán. Eh, má, vytvořili jsme také svěřenecký fond eh, z vlastních zdrojů, který který eh, tento plán byl, je velice úspěšný a byl také velice dobře při, přijímán na úrovni OSN. A my také pracujeme v rámci OSN velice pozotovně a my také dodržujeme závazky z pařížské dohody a jsme jednou z nezaratitelnějších zemí, jak již bylo řečeno. Bangladeš také rozvíjí nízkouhlíkovou ekonomiku a my se snažíme zvýšit naši odolnost vůči klima, klimatickým dopadům. A také jsme vypracovali strategie a rozpočtové plánování jednání. Také máme zprávu a koordinaci mezi jednotlivými orgány. Já jsem vás stručně seznámila s určitými opatřeními, které jsme schválili v Bangladeši a pokud byste měli zájem, pak vás můžeme o těchto modelech a projektech dále informovat. My se musíme vzájemně učit a toto forum ASEP může být pro toto do dobrým nástrojem, protože my můžeme zde ukázat, jaká cesta vede vpřed, tak abychom opravdu dokázali vytvořit ekonomiku, která bude odolná proti klimatickým změnám. Děkuji všem našim řečníkům a nyní máme příležitost, máte vy příležitost vstoupit do debaty, pokládat otázky nebo vyjádřit eh, poznámku či připomínku. Eh, chci zdůraznit, že pouze členové parlamentu eh, mohou promluvit. Takže postup, který bude následovat, se označuje catch the eye, to znamená, když delegát, delegátka chce promluvit, prosím, aby jste zvedli ruku a my vám udělíme slovo slovo a chci navrhnout, eh, že eh, začnete tím, že se představíte a teprve poté začnete mluvit. A to mi mm, připomíná, že jsem se sama zapomněla představit. Eh, jmenuji se Nina Gill, jsem členkou Evropského parlamentu z West Midlands ve Spojeném království a jsem také místo předsedkyní delegace pro Indii a také jsem členkou členkou eh, delegace pro Azii a také jsem předsedala eh, delegaci eh, s jeho delegaci pro Jižní Asii a také jsem se právě vrátila z Číny. A naznačuje mi pan Roš, že bych chtěl promluvit a pak pán, který sedí za ním, bude druhý. Takže prosím, slovo má nyní zástupce Indie. Vážená paní eh, místo předsedkyně, eh, vážení eh, členové parlamentu z různých zemí, klima a ekonomika poslední dobou jsme svědky toho, že změny klimatu eh, mají dopad na hospodářství a to nejenom v Indii, ale i v jiných zemích. Poukázali jste právem na určité spoždění a odhaduje se, že asi 21 tisíc eh, že tedy dochází k obrovským finančním ztrátám. To může být eh, samozřejmě připsáno na vrub nejenom klimatickým změnám a velká část populace v Indii je odkázána stále na zemědělství. Někdy mm, je ale zemědělství postiženo eh, záplavami, jindy zase suchem. Je tady tolik různých eh, hrozeb, rizik, nejenom v oblasti ekonomiky, ale také zdraví. Je tady nebezpečí rakoviny. Mnoho lidí eh, Eh, si přivodí eh, rakovinu znečištěním, znečištěním vody například eh, různými nebezpečnými látkami, které jsou vypouštěny do řek, do jezer. Máme velkou krizi, pokud jde o e, řízení našeho odpadního hospodářství, e, což je u nás velký problém. A náš premiér, pan Moody, se ve Francii zavázal k plnění e, klimatické dohody Věci se eh, rychle mění. U nás také dochází k výraznému odlesňování, ale samozřejmě pro rozvojové země není snadné zvládat klimatické e, změny, zvládat například uhlíkové emise bez pomoci. Potřebujeme čisté technologie, pokrokové technologie, potřebujeme finanční e, pomoc, potřebujeme budovat nové kapacity a to bez pomoci těch bohatších není možné. Bez pomoci západních zemí, zemí vašeho typu a jejich podpory není možné. Cíl, který jsme si vytkli do roku 2022, to znamená do tří let, do té doby budeme muset investovat mnoho miliard dolarů v rámci té agendy boje proti klimatickým změnám, ale zatím jsme nedospěli velmi eh, daleko. Takže berte moje slova jako apel na Evropskou unii, Jde o to, um, že třetí svět, ale i uh, rozvojové země tedy potřebují podporu uh, západu. Redukce emisí uh, není velmi rychlá. Od roku za pět let se už snížily emise o 10 Vláda také předložila různé specifické cíle, národní akční plán o klimatických změnách a e, v současné době 32 států e, plní tyto akční plány To nám určitě hodně pomůže. Postupujeme, blížíme se k nefosilní ekonomice a náš premiér Moody do roku 2022 vytkl eh, jako cíl solární energetiku, která by měla představovat 1,70 gigabajtů. Indie má naštěstí hodně sluníčka, takže eh, eh, spoleháme na tento zdroj čisté energie, která nebude mít znečišťující dopady na klima. A to bude mít také dopad na produkci potravin v mnoha oblastech světa. Někdy Někdy je úroda obilí zcela e, e, zničeno. Už tomu tak bylo i v minulosti. V posledních letech se to stává velmi často. A to samozřejmě není věc bilaterálních vztahů, ale multilaterálních vztahů. Azijské země jsou velmi rády, že evropské země podporují a povzbuzují toto partnerství. a že díky tomu u nás dochází k budování povědomí eh, v těchto oblastech i na té nejnižší úrovni. A to napomůže i ekonomické transformaci. A čím více takovýchto událostí a akcí, tím lépe. Pomůže to zmírňovat eh, velké problémy chudoby, které jsou všechny propojeny. Děkuji vám, že jste mi naslouchali a že jste mi dali příležitost promluvit jménem indické vlády. Děkuji. Děkuji vám za toto prohlášení. Já se domnívám, že Jeden z problémů který jsem eh, vycítila z vašeho komentáře, je to, že se tážete, jaká podpora by měla sloužit rozvojovým zemím nejlépe, tak abychom redukovali emise co nejrychleji. Nevím, jestli někdo z panelistů by se chtěl vyjádřit k transferu technologií nebo k tomu, jaká pomoc by měla být k dispozici rozvojovým zemím. Eh, prosím, dejte mi najevo, jestli někdo z panelistů eh, chce odpovědět. Nemusíte všichni, eh, nechám jednoho, dva odpovědět, ale vidím, že naše kolegyně z Filipín by se chtěla ujmout slova. Ano, děkuji. Eh, rámcový Rámcová úmluva OSN eh, o klimatických změnách eh, mm, o tom mluví jasně. Je tady určitý závazek eh, mm, bohatých zemí, aby pomohli rozvojovým zemím v tomto ohledu zmírňovat dopady Eh, agenda, kterou máme, eh, eh, ale musí být revidována. To znamená, tato, tento závazek je naplňován. Jedna relevantní oblast, na kterou se musíme zaměřit, je například, jsou například obchodní dohody, protože to stojí v cestě technologickým eh, transferům, které mm, klimatická umluva slibuje. To je určitě jeden ze závazků, eh, který, o kterém umluva mluv, hovoří. Paní Čadri z Bangladeše, děkuji. Já si myslím, že je to velmi důležitý aspekt, protože toto financování boje proti klimatickým změnám pomůže řešit řadu problémů, jimž čelí rozvojové země a ty chudé a nejzranitelnější nad rámec rámcové umluvě Eh, pařížská umluva a zelený fond a další fondy eh, vznikly, ale toho času jsou podfinancovány. Proto se domnívám, že by mohlo být ještě více iniciativ eh, ze strany rozvinutých zemí, které by pomohly těm rozvojovým řešit tyto problémy. Tato konference opakuje, že je nutno naplňovat sliby a závazky. Chci pouze říci, že byl zmíněn eh, Zelený klimatický fond. Já jsem členkou eh, rady jako pozorovatelka eh, za nevládní organizace a myslím, že tento fond bude nyní finančně navýšen. Do konce roku mu dojdou finanční prostředky, to znamená, my chceme, aby byl fond eh, dále navýšen eh, finančně a k tomu by mělo dojít co nejdříve. A nyní eh, dávám slovo členu nebo poslanci z Pakistánu. Děkuji. Děkuji, já jsem senátor z Pakistánu a také jsem člen stálého výboru pro klimatické změny jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto parlamentního partnerství Asie Evropská unie, kde můžeme, protože pouze společně se nám podaří bojovat proti klimatickým změnám a změnit tento svět k lepšímu pro příští generace. Pakistán obětoval hodně pro mm, životní prostředí, pro mír a samozřejmě také pro uh, život v míru budoucích generací. Víme, že hlavní velcí vůdci se zaměřují na, nikoliv na volby, ale na příští generace a jejich život. A zde je příklad z Pakistánu pod vedením Imrana Khana. Pakistán se stal první zemí, která se zavázala k mezinárodním závazkům, kdy více než 300 eh, tisíc eh, hektarů lesů, více než miliardu stromů zasadíme s pomocí eh, pakistánské vlády, asi 13 tisíc lidí se toho bude účastnit a také budeme podporovat lokální zdroje. Více než 500 tisíc zelených pracovních míst vytvoříme s pomocí pakistánského státu, což samozřejmě bude znamenat velká výz, velkou výzvu pro obnovu 500 tisíc hektarů do roku 2020 a 350 milionů do roku 2030. Pakistán se stal první zemí, která plní tyto úkoly, tyto výzvy. Ob- obnovy 350 tisíc hektarů lesů. Také vlastně byl proveden nezávislý audit, který vlastně prohlásil tento projekt za environmentální, ekonomický a sociální úspěch. Také uznaný Světovým ekonomickým fórem a příští tý, eh, krok, příští plán zpracovaný pakistánskou vládou bude naplánovat více než 10 miliard stromů, které budou vysázeny v celém Pakistánu a v rámci celé této kampaně jsme už zasadili 1,5 milionu stromů, takže doufáme, že v příštích pěti letech budeme schopni ještě zasadit 10 miliard, milionů stromů. V Pakistánu zaměřujeme se na čistou energii, získávání čisté vody, vytváření čistých pracovních míst, protože jsme si vědomí těch velkých výzev, abychom dosáhli 25 lesů. Pouze 2,5 zatím jsme obnovili eh, z půdy a lesů v Pakistánu. Takže musíme se zaměřit na to, na čistou energii, čistou vodu, zelená, čistá pracovní místa a efektivní využívání zdrojů. A společně se nám to může podařit a musí se nám to podařit. Musíme bojovat proti klimatickým změnám a z tohoto fóra vyvodíme velké poučení, sdílíme zde nápady, myšlenky a, má, a skutečně velmi seriózně bereme tuto problematiku. Všichni z nás jsme si vědomí, jak důležité je řešení těchto obrovských výzech, takže přejeme vám hodně úspěchu, děkujeme vám, že jste nás vyslechli a já jsem se s vámi eh, podělil o příklad závazku, který vlastně zajistí a bude takovým velkým milníkem na cestě k plnění dalších výzev, to znamená vysázení 10 miliard stromů v celém Pakistánu. Děkuji vám. Děkuji vám velmi za toto prohlášení. Děkuji za vaše prohlášení. Je to taková velké povzbuzení, si bereme z toho, co jste řekl. Teď se obracím na zástupce. Další, kde se chtějí vyjádřit? Honorable Koče. Vážení spolupředsedové, já se jmenuji Kinton, jsem člen Národního schromáždění On behalf of the Lao delegation. V Laosu a jakožto člen této delegace bych chtěl srdečně poděkovat za to, že hostíte toto desáté setkání eh, schromáštění pro partnerství EU a Asie. To je skutečně skvělá platforma. My všichni víme, Ať vám děkujeme za vaše vřelé přijetí, za vaši pohostinnost, kterou poskytujete naší delegaci. Paní předsedkyně, téma naší dnešní diskuse je velice důležité. Klimatické změny, dopady na životní prostředí a na ekonomiku. Toto je opravdu téma, o kterých se hovoří na mnoha mezinárodních a regionálních fórech a již mnoho let. Je to opravdu velmi aktuální a ožehavé téma. Dopady a efekty klimatických změn pociťujeme všude, ve všech částech světa, včetně mé země Laosu. Klimatické změny jsou jedna z největších výzev dnešní doby, zejména pro naši společnost a pro životní prostředí. Důsledky, které klimatické změny mají, jsou vlastně hrozba, hrozba pro produkci potravin, snižuje se hladina oceánu dochází k stále větším, tropic, častějším tropickým bouřím, které mají za následek tragické záplavy. Klimatické změny to je reálný problém. Naše delegace by se s vámi ráda podělila o e, příle, o, o, o katastrofu, ke které nedávno došlo v Laosu. Byla to tropická bouře Senpin, která vznikla v z, nízké, z oblasti nízkého tlaku nad oceánem daleko od Laosu způsobila ob, záplavy v Laosu. 18, všech 18 provincií v Laosu bylo postiženo těmito škodami, zejména eh, tato bouře vedla k významný, byly velké srážky, tedy velmi masivní srážky, což způsobilo následné náplavy, zaplavení půd v 16 provinciích a také v hlavním městě. Stovky okresů a e, spoustu tisíce vesnic e, bylo postiženo. tisíce rodin se odstly bez přístřeší a 50 čtyři lidí přišlo o život. Stovky lidí se pohřešují. A 20 516 eh, eh, lidí se pořišuje. Opravdu byla to nejzávažnější, nejzávažnější záplavy, ke kterým došlo. Došlo tam k protržení eh, přehrady a mm, jedné z provincií. 23. července 2018 40 lidí přišlo o život a 97 se pohřešovalo, 6600 lidí přišlo o The development of the... a museli se vystěhovat. Takže, mm, protože pro naši ekonom, malou ekonomiku to je skutečně devastující. 1946 lidí muselo opustit domovy a 9345 rodin museli odejít, museli se vystěhovat, protože jejich eh, dom, obydlí byla zničena. Postihlo to také zdravotnictví a vzdělávání pouze 14 okresů 14 600 eh, bylo použito systému pro čištění vody, 8 920 mobilních eh, toalet, 3 200 škol bylo zničeno. Co se týká dopravy, tak 416 eh, silnic a 52 mostů bylo poškozeno nebo úplně strženo. Co se týká zemědělství, tak tisíc respektive téměř 100 000, přes 100 tisíc hektarů bylo poškozeno a více než 2 tisíce mm, další. Prostě nastaly obrovské škody, co se týká poškození zemědělské půdy, zničení úrody, eh, ryb, rybářských úlovků a tyto škody opravdu byly obrovské velké škody. Také to způsobilo rozvodné síti elektrické, tedy v celé zemi. Je pravda, že klimatické změny jsou globálním cílem. Má to eh, velmi závažné globální dopady, zejména na ty chudé lidi a na chudé země. A chtěl bych eh, říct, využít této příležitosti a velmi srdečně vám poděkovat, vyjádřit naši vděčnost všem zemím, partnerům a regionálním a národním organizacím za vyjádření sympatí a humanitární pomoci, která velmi pomohla našim lidem, zejména těm, kteří byli postiženi eh, kolapsem po té hydro elektrárny po tedy eh, tom, těchto tragických přírodních katastrofách. Paní předsedkyně, Lado, Laos bere velice vážně problematiku klimatických změn. Klima. 70 procent plochy Laosu by mělo být pokryto lesem do resy do roku 2030. Také je tam vysoké procento zákazu exportu dřeva pocházejícího z těžby a mezinárodní také Laos tedy ratifikoval řadu mezinárodních úmluv a dohod souvisejících s bojem proti klimatických změnách, například zejména v roce 95 mezinárodní úmluvu, potom také protokol z roku 2003 a pařížskou dohodu. Také máme národní adaptační plán pro přizpůsobování se klimatickým změnám, tak aby máme řízení za legislativu a plány pro řízení těchto přírodních katastrof, což bylo vlastně převedeno z těchto mezinárodních mezinárodních úmluv a dohod, což bude určitě dobrá reference pro budoucnost, to je jak pro mezinárodní, tak pro vnitrostátní spolupráci. Laos má e, trvale podporuje a hraje aktivní roli e, v oblasti ASEM jakožto doplňkový orgán pro posilování multilaterální spolupráce. Za tímto účelem toto národní schromáždění nedávno hostilo schůzi v roce 2012. Konečně, jakožto my, jakožto poslanci, bychom rádi znovu potvrdili, že se budeme nadále zaměřovat na témata spojená s klimatickými změnami. Naším cílem je vytvoření nezbytných podmínek eh, k tomu, aby se umožnili umožnilo řeš, další posilování partnerství s Evropskou unii, aby se posilovaly vztahy mezi lidmi, tak aby lidé mohli žít v míru a aby se mohl podporovat udržitelný rozvoj ekonomiky a zvyšovat životní standardy našich lidí. Děkuji. A nyní já budu provádět koordinaci veškerých řečníků a nyní je tedy na řadě řečník z Norska. Ano, bylo se velice zajímavé si vás všechny vyslechnout, protože všechny vaše státy čelí eh, stejným výzvám. Já jsem z Progress Party z Norska a když řešíme klimatické změny, tak také musíme se zaměřit také na respektování systému Světové obchodní organizace protože my nezaručíme a nezajistíme jinak eh, svobodný a otevřený obchod, protože v současné době se zvyšuje protekcionismus, který může mít velice negativní dopady na globální ekonomiku. A tak to vyhlídky jsou velice závažné, především v souvislosti v době, kdy potřebujeme vytvářet nové pracovní příležitosti, eh, kterými bychom také řešili klimatické změny. Já bych také chtěl obrátit vaši pozornost na iniciativu z Davosu, kterou představila naše premiérka paní Erna Solberg. Eh, bylo, byl vytvořen panel na vysoké úrovni, který se bude zabývat vytvořením udržitelné mořské ekonomiky. A tento panel se také poprvé sejde v průběhu 73 valného schromáždění OSN. My, eh, tento panel také bere v potaz to, že po obyvatelstvo eh, na globální úrovni vzroste na 10 miliard v roce 2050. A právě proto chce panel eh, se zaměřit na to, jak můžeme společně dobře využívat a trvale udržitelně využívat oceány a mořskou ekonomiku. Je to velice důležitá věc, protože pobřežní a nás, tedy národy žijící na pobřežení moře musí spolupracovat e, mezi Evropou a tedy Ázií. A je tedy třeba vytvořit e, velký rámcový plán. A tento plán je také zaměřen na čisté a zdravé moře. Jde o to, aby se odstranily plastové odpady z moře, protože mnoho z těchto odpadů pochází také z řek. Je třeba, abychom vzájemně spolupracovali, protože tato velká výzva, tato velká hrozba se týká nás všech. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám za vaše prohlášení. A nyní žádám dalšího řečníka z Finska o slovo. No. Já mám otázku na naše azijské partnery protože některé otázky byly zodpovězeny pouze částečně. Podíváte-li se na různé nástroje a alternativy, jak snížit emise CO2, jak se na to díváte? Tady, jestliže mu dáme tři alternativy. První alternativa je, trž, je tržně založená, další alternativa je eh, režim obchodování s emisemi, tak jako ho máme v EU, a třetí je regulace. Legislativní regulace což znamená, že legislativa nařídí, co je Eh, možné, co je dovolené a co není dovolené. A to je další alternativa. A ještě další alternativu máme, to je, co je technický pokrok v této oblasti, který umožní snížení emisí CO2. Která z těchto alternativních je pro vás nejatraktivnější? Pro vás tedy uh, pro azijské země. Byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřil jeden z našich azijských partnerů. zkušenost s prováděním kjotského protokolu eh, ukazuje tedy, že tržní přístup není příliš eh, dobrý a účinný. A existuje také mnoho netržních přístupů, které jsou na stole a je třeba dochází tedy ke sporům, zdali se má postupovat tržním způsobem, anebo zdali se mají schválit netržní přístupy. Pro nás v terénu by byla eh, nejrychlejší ta opatření, která by se zaměřila na přeměnu energetiky na obnovitelnou energii, energetiku. A není to pouze tedy legislativa, která se má schválovat, ale je třeba také, aby ví, výkonné orgány ve vládě udělali příslušná opatření na transformaci energetiku. A to by tedy znamenalo, že se nejdříve musí schválit legislativa eh, v oblasti harmonogramu na ukončení například využívání fosilních zdrojů a také, aby se eh, již nevyužívaly fosilní zdroje. Mnoho zemí v Ázii má eh, ambiciózní cíle a chtějí eh, plnit ekologické cíle, ale nadále využívají uhelné elektrárny a nadále je staví takže zde musíme také schválit jasnou legislativu, aby legislativa tomu učinila přítrž. A potom také další ekologická spolupráce je mimořádně důležitá. Čína dosáhla velkého pokroku v solárním průmyslu a to by mohl být příklad pro další azijské země a také musí docházet k technologické spolupráci protože další dohody v rámci VTO jsou překážkou. To zažila také Čína. Proto tady musí existovat jasná politická vůle, tak aby nevznikaly žádné překážky pro technologický transfer. Takže právě proto intelektuální autorská práva a další nástroje by měly být revidovány. Mohu se vyjádřit? Děkuji vám. Děkuji vám za tuto velice zajímavou otázku. Vy jste žádal o odpověď z azijské perspektivy. Tady již o tom hovoř, někdo již o tom hovořil, že to není situace eh, ano či ne. My ano, Eh, vidíme, že potřebujeme jak legislativu, protože bez regulativního rámce bude velice složité splnit naše cíle. Takže my opravdu musíme mít vhodnou legislativu a zákonné úpravy a potom také sdílení eh, eh, na zkušenosti a také eh, technická transformace je velice důležitá a potom také možná dobrý rozpočet je důležitá věc a také, aby tyto cíle byly zapracovány do národních plánů. Když hovoříme eh, o Asii, tak tady není jeden recept pro všechny. Je třeba také zohlednit různé sociální situace a ekonomické situace, ale eh, jsou tady také společné cíle, které povedou k tomu, že eh, pro spojíme eh, různé metody na různých národních úrovních, které jsou k dispozici a to určitě povede k cíli. Děkuji. Já bych ještě chtěl dodat jednu věc za Čínu. Eh, já osobně mám ten dojem, tedy chci ještě říci, že trh není příliš účinným E, nástrojem, ale také regulace nadále v Číně vzrůstá. A co je velmi úspěšné, je čínský politický systém a leadership Socialistický občan sehrává velice důležitou roli. Náš systém je velice centralizovaný a já se domnívám, že to je velice důležitý faktor pro posunutí celé věci vpřed. Hlásí se o slovo ještě někdo další? Yes. Prosím. této věci bych se chtěla zeptat vás, pane eh, předsedo, zdali je něco pravdy na těch novinkách, která se objevila v mezinárodních zprávách, eh, včetně BBC, což je stále ještě médium velmi eh, spolehlivé. Satelitní družice ukazují, že stále ještě v této chvíli se v Číně budují uhelné elektrárny, mnoho uhelných elektráren. Můžete to potvrdit? Satelitní snímky to eh, potvrzují. Promiňte, já jsem to zcela nezaznamenal opakují otázku. Eh, takže v mezinárodních médiích právě nyní ehm, proskočily zprávy, včetně satelitních snímků o tom, že v Číně se staví právě nyní stovky uhelných elektráren a jestliže Čína, jak víme, je centralizovaný stát, proč by se to mělo dít? Já to ale vím z BBC. Uh, I, I can tell uh, nothing about that because I... Já o tom nemohu nic říci, protože o tom nemám vůbec žádné informace. Pokud to zjistíme, tak určitě přijmeme opatření, abychom to e, zastavili či omezili, ale v této chvíli o tom nemám žádné informace. Děkuji vám za otázku. Okay. Right, now let's move to the next. Ale můžeme e, nyní přejít k dalšímu řečníkovi z který promluví svým vlastním jazykem, bude to tlumočeno. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Honorable Chairperson, distinguished delegates. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jadi tuan rumah pertemuan kemitraan parlemen ASEAN Eropa ke-10. First of all, kindly allow me to extend our appreciation Nejdříve bych chtěla poděkovat Evropskému eh, parlamentu za to, že hostí eh, toto eh, desáté parlamentní zasedání Azijsko-Evropského parlamentního partnerství. Já eh, zastupuji zde indonéský parlament. hari ini saya ingin menyampaikan beberapa poin pandangan. To contribute to today's discussion. Abych přispěla k dnešní diskusi, chtěla bych se s vámi podělit o několik bodů. Tantangan global bahwa perubahan iklim merupakan tantangan multimedia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 Indonesia shares the... Indonésie sdílí globální názor, že glo- klimatické změny jsou eh, multidimenzní eh, problém, který vyžaduje také interdisciplinární přístup. Věříme, že je nutno sladit ekonomický růst s naléhavou potřebou ekologické udržitelnosti. Indonéská vláda v této době eh, činí vše, co může, aby sladila národní politiku s zeleným růstem. Například naše politika v souvislosti s vývojem a výzkumem. V roce 2015 jsme rozšířili moratorium týkající se eh, odlesňování a eh, tady se snažíme mm, také rozvíjet eh, sběr dat a výměnu informací tak abychom také naplňovali nebo přispívali k naplňování eh, cílů snižování emisí skleníkových plynů. Tingkatkan keberlanjutan minyak sawit kami. Selain memperkuat standar nasional wajib kami untuk menumbuhkan kelapa sawit yang sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh RSPO, pemerintah mengambil langkah tanpa henti dan kolektif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 Další příklad našeho úsilí zvýšit udržitelnost eh, je palmový olej a také chceme navýšit eh, naše standardy, které jsou v souladu s mezinárodními a vláda přijímá nápravná opatření k moratoriu šíření eh, pěstování tohoto oleje. Spolupracujeme také s občanskou společností, jsou soukromým odvětvím při šíření udržitelných praktik. Návrh zákona o plantážích palmového oleje je nyní zvažován eh, ve sněmovně a jde o to posílit eh, eh, také toto odvětví. Menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi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 terbaik menuju eh, berkelanjutan energi keamanan eh, diversi divers fi, eh, diversifikasi renewable energy Obnovitelná energetika je nadále naší velkou naději na záchranu životního prostředí a snížení emisí CO2 při dosahování cílu. Přechod na ekologicky příznivou energetiku přispěje k ekonomice a vytváření pracovních míst. Podle Mezinárodní agentury Arena 7,7 milionů lidí eh, je nyní zaměstnáno v tomto sektoru. Eh, eh, sněmovna zástupců v Indonésii chce dále zvyšovat úsilí pro prohlubování povědomí mezi poslanci o významu obnovitelných udržitelných systémů energetiky. My jsme před nedávnem hostili parlamentní fórum o udržitelném rozvoji rozvoji zaměřeném na udržitelnou energetiku pro všechny. Je to fórum, které je iniciativou Indonésie a jediné globální parlamentní fórum eh, tohoto typu. Letos eh, jsme měli poslance ze 46 zemí, kteří si vyměňovali názory a nejlepší praxi o udržitelnosti, bezpečnosti a diverzifikaci energetiky. Dámy a pánové,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 Obchod hraje důležitou roli v ekonomice a jako většina ekonomických aktivit je propojen s uhlíkovými emisemi. Proto je důležité, abychom zlepšovali šíření a přístup ke klimaticky příznivým technologiím, eh, produktům a službám. A jedno z opatření, které by mohlo být implementováno, je eh, rozvoj obchodu eh, s ekologickými produkty v rámci VTO, tedy multilaterálního obchodního systému. Probíhají nyní jednání o dohodě o ekologických dodatkem zboží a o snižování eh, cla eh, u 45 eh, komodit. To bylo schváleno v roce, v roce 2012 a má se to rozšířit také na ekologické služby. Jsme toho názoru, že je zapotřebí urychlit tato jednání, abychom tím podpořili i pařížskou dohodu o klimatické klimatických změnách a o dosažení rozvojových udržitelných cílů. Pran. Pemerintah Indonesia saat ini mendorong untuk bergerak di luar ekonomi linear untuk memperbaiki beban sumber daya alam sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa ukuran dan kebijakan hukum tentang pengelolaan limbah pada telah tersedia Eh, sementara inisiatif seperti hak pembangkit listrik TPA eh, untuk mengubah limbah menjadi energi juga dilaksanakan untuk mendukung ekonomi yang bersifat uh, regeneratif. Thank you. The last point that I would like to... Poslední bod se týká oběhového hospodářství. Indonéská vláda nyní uh, <laughs> prosazuje přechod z lineární ekonomiky a eh, přijímá eh, řadu opatření a také politiku eh, odpadního hospodářství ve snaze podpořit ekonomiku, která je regenerativní přirozenou cestou. Děkuji za pozornost. Thank you, honorable member. Děkuji, vážené poslankyni indonéského parlamentu za váš příspěvek. Je tam mnoho pozitivních myšlenek, které určitě můžeme převzít a zaznamenala jsem, že plníte tyto cíle. Myslím si, že se povede kontroverzní diskuse mezi námi, možná mezi Evropskou unii a Indonésií a Ázií, ale my věřím tomu, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, který vlastně eh, určitým způsobem rozptýlí ty obavy. Jsou zde určité výzvy, které jsme převzali a ráda bych se nyní zeptala, zda expert by také možná chtěl reagovat na některé náměty, které zde zazněly z hlediska zvyšování obchodování se zbožím, nebo zda tedy něco je, co byste chtěl komentovat, anebo můžeme pokračovat. Je to na vás, hm, nemusíte. Dobře, zaznělo tedy mnoho zajímavých myšlenek a vím, že Zmínil se i kolega z Norska o tom tématu plastu. To je pravděpodobně téma, o kterém budeme nadále ještě diskutovat. Nyní zde mám senátora z Itálie, Francesca Giacobiho. Domnívám se, že tento příspěvek bude jiný než to, co nám řeknete potom na závěr, jakožto zpravodaj z dnešní schůze. Vážená paní předsedkyně, ano, je to úplně jiný příspěvek. Toto je to, co jsem měl na mysli, co jsem vám chtěl říci. To nemá nic co dočinění tedy s mou činností jakožto zpravoda, je to můj osobní názor. Nejprve bych chtěl poděkovat vám za příležitost vyjádřit několik stručných úvah. Děkuji příteli z Číny já mm, moje, já jsem se eh, mluvím anglič, anglicky s velmi silným sicilským přízvukem, takže eh, vždy samozřejmě rád hovořím svou mateřštinou, což je italština. Chci se zaměřit na tři témata a tři otázky, které s tím souvisí. Zejména na to bylo také motivováno už tím, co jsem zde dnes slyšel. Plně souhlasím s tím, že klimatické změny musíme všichni zařadit do naší agendy. To je velmi důležité sdělení, je to společný problém který se týká všech zemí. Hovoříme o oceánech, o mnoha zemích, které jsou postiženy kles poklesem hladiny oceánu. A na druhé straně i dnes jsme slyšeli informace o různých národních opatřeních, národních akčních plánech v boji proti klimatickým změnám, ale neslyšeli jsme moc o určitém společném úsilí soused, o projektech sousedních zemí. Někdy, když říkáme, že je to společný problém, tak je to samozřejmě důležité také spolupracovat mezi sousedních zemí. Takže měli bychom podporovat kooperativní projekty, společné projekty, zejména mezi sousedními zeměmi. A druhé téma nebo otázka souvisí s tím, co bylo dosud uděláno jakožto člen italského parlamentu jsem potěšen tím, že Itálie podepsala Kyotský protokol, zavázala se k plnění těchto cílů, také je připravena plnit pařížské cíle, ale i jakožto italský občan se ptám, co se změnilo v přístupu obecně komunity ke klimatickým změnám, co jsme udělali k tomu, abychom informovali celé veškeré obyvatelstvo, jaké každodenní a opatření přijímáme, jaké negativní a pozitivní dopady to má na plnění těchto cílů. Samozřejmě chceme dost je to ten cíl, který by nám měl pomoci k tomu, aby svět byl lepší místo k životu. Takže co děláme pro to, abychom stimulovali místní komunitu, obyvatele, aby se stali součástí tohoto projektu? A já si myslím, že zatím jsme moc neudělali ve vztahu k obyvatelstvu. Měli bychom více zapojit lidi, protože a tím se dostávám ke třetímu bodu, to je dopad na ekonomiku jak se o tom dnes hovořilo. Klimatické změny podle mého názoru vytva- mají, vytvářejí významné ekonomické příležitosti také. Máme zde velkou poptávku mnoha zemích po technologiích, po technologiích při věti, příznivých k životnímu prostředí, po programech spolupráce na rozvoji způsobu, jak můžeme eh, lépe řešit i problémy pro zemědělství, jak můžeme zapojovat automatizaci stroje, které fungují jiným, novým způsobem. Takže je to také příležitost, zejména pro rozvinuté země, pro země, které, jako Itálie například, která je jedna z nejlepších zemí ve světě ve výrobě strojů. So again, jsem ask myself... Takže kladu si sám otázku, co jsme zatím udělali a co bychom ještě měli udělat jakožto politikové, protože my jsme zákonodárci, my jsme ti, kteří přispíváme k rozvoji politik, které budou uplatňovány v budoucnosti, čili co více bychom měli udělat, abychom zapojili také soukromý sektor do tohoto, aby investoval více pro řešení, nejen aby se pomáhalo eh, některým zemím, aby byly šetrnější k životnímu prostředí, ale aby byly příležitosti k investicím také do těch zemí, kde technologie ještě nejsou tak rozvinuté abychom tedy mohli využít těchto ekonomických příležitostí. A moje poslední eh, připomínka je, pokud nebudeme postupovat eh, v těch nejvíce zasažených zemích, které vyžadují pomoc, tak se nám nepodaří. Je to spojeno i tedy s cíly imigrace, ty přírodní katastrofy. To je důležité téma a nemůžeme zanedbávat tuto součást ekonomické analýzy. Takže co děláme v těch zemích, které mají to štěstí, že jsou více vyvinuté, že mají rozvinutější technologie, že možná dělají věci lépe než jiné země abychom tedy tato opatření používali i v těch zemích, která to skutečně potřebují, která a tak, aby to mělo ty humánní a sociální eh, efekty, abychom, os, abychom tedy zmírnili některé ty eh, katastrofální účinky na obyvatelstvo. Děkuji. Už zde zaznělo hodně věcí. Já, já bych reagovala na vaši první otázku že musíme hovořit více o společných akcích, společných opatřeních sousedních zemí. Před několika týdny jsem byla na azijském parlamentním fóru a poprvé všichni poslanci z deseti azijských zemí, všichni hovořili o klimatických změnách velmi podobným způsobem což, se, což je velký pokrok oproti předchozím letům a myslím si, že by mohlo z tohoto vzniknout více projektů. Týká se to také palmového oleje. Palmový olej je něco, co se dotýká nejen Indonésie nebo Malajzie, ale má to dopad na celé prostředí, na celou, eh, celé životní prostředí v celé Asii. Takže co vše, všechno, co budeme dělat, by mělo zapojit sousední země. Já opravdu věřím, že Evropská unie je takový projekt, že uznáváme eh, tyto věci, že děláme mnoho věcí společně a že to jsou projekty, které vlastně jdou napříč různými odvětvími. Já nyní pracuji na udržitelném financování a vím, že někteří kolegové pracují na oběhovém hospodářství, pracují na mm, dopravě, na udržitelném dopravě. Vím, že ta práce se průběžně provádí a možná požádám paní Nakpil, zda by nám mohla pohovořit o některých projektech a také další bod o těch důležitých příležitostech, které jsou nabízeny rozvinutým zemím. A co potřebujeme, musíme udělat my jakožto politikové, jakožto zákonodárci. Možná kolega z Rumunska by chtěl reagovat eh, na to a říci, co udělat v tom, abychom více informovali a zapojovali lidi. A konečně ten komentář, který jste učinil, že musíme pomáhat těm nejpostiženějším zemím. A vy jakožto nejedna z nejefektivnějších zemí, tak možná kdybyste mohl udělat určité náměty nám předložit čem bychom, už jste nějaké náměty zde předložil, ale takže prosím, kdo chce začít, kdo se chce toho chopit. Uh, on the matter of supporting... Pokud se týče podporu projektu v terénu tak tady bych chtěla se opětovně obrátit na e, rozvinuté země, tak, aby podpořili jednotlivé projekty. Například Itálie byla jednou ze zemí, která řekla, že již nebude podporovat uhelné elektrárny do roku 2025 a také by chtěla přejít na zelenou ekonomiku, takže možná Itálie by mohla být první v této oblasti. Je tady celá řada projektů rozvojových zemí, které potřebují financování. My zatím Eh, nevíme, zdali projekty jsou již zralé a dokončené. Eh, jsou tady dobré, potenciálně dobré projekty, které mají být financovány z tohoto fondu a já vím, že čekací doba je asi dva roky. Takže já bych ještě jednou v této souvislosti chtěla uh, zmínit zelený uh, finanční fond. A jestliže my u tohoto fondu nebudeme úspěšní, pak eh, se budou muset ubírat rozvojové země jinou cestou. Já se také pokusím reagovat na určité body kolegy z Itálie a také paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl říci, že klimatické změny jsou rozlišné a my máme různé potřeby a také různé problémy v různých částech světa. Já jsem ze středního podnebí, tedy z Rumunska a my jsme si dlouho dopadli dopady neuvědomovali, ale v posledních letech vidíte jevy, které jsme dříve neměli. My jsme začali mít problémy s dezertifikací, máme také velké záplavy a také období sucha. My tedy zažíváme také extrémní klimatické dopady a podmínky, které mají také dopady na naše hospodářství. Ale na základě toho, že máme před sebou různé různé problémy a různé potřeby, tak přesto musíme vytvořit společnou platformu. Tu také potřebujeme na politické úrovni. Jestliže hovoříme o změnách a o ukončení spalování uhlí, tak tady potřebujeme jednu klíčovou záležitost a to je odvaha. Z, z psychologického hlediska je tady vždy odpor ke změnám a takovýto odpor je přijatelný přirozený, ale tato změna, která je před námi, není pohodlná a také jde ruku v ruce s určími náklady. Ale dobrá zpráva z technologie je následující, že si tyto náklady můžeme dovolit. Před několika lety eh, v technice se eh, odehrávaly určité testy, ale nyní tato technologie již je tržně uplatnitelná. Takže jestliže uděláte nyní určité změny, pak se vám to i také vyplatí. A pokud se týče kooperativních projektů sousedních zemí, to je krok, který musíme udělat. Myslím si, že to je další úroveň, na kterou musíme jít. Já se domnívám, že v Evropě společně diskutujeme o energetických trzích a o bezpečné energii, e, bezpečných energetických dodávkách. Takže my potřebujeme uhlí jako určitou zálohu. A jestliže se nám podaří vyřešit eh, problém bezpečných energetických dodávek, pak také můžeme přejít k nízkouhlíkové a nulouhlíkové technologii. A pak se tady také hovořilo o tom, že klimatické změny jsou příležitostí. S tím souhlasím. Chci se vrátit ke slovům kolegu z Norska z Progress Party, který hovořil o oceánech. Já jsem se snažil ve svém projektu projevu zaměřit se na techniku, technologii a, na odva, a o odvaze. A já tady mám jeden příklad, který se týká farem pro pěstování řas. Řasy mohou být hlavním zdrojem potravin. A také jsou to zelené plíce našich oceánů, které pohlcují uhlík. Takže takovýto technologický pokrok je velice dobrý. A to, te, takovéto technologické změny si dovolit můžeme a musíme o nich společně diskutovat, protože někdy se aplikuje jedno řešení v jedné části světa, které nelze aplikovat jinde. My například nemáme oceány, ale u nás máme největší lesní oblasti v Evropě a které také čistí vzduch v Evropě. A e, tedy máme různá řešení, různé situace, ale musíme opravdu na společných řešeních společně pracovat. Děkuji vám. Já bych také chtěla reagovat na otázku, jak rozvojové země mohou nejvíce pomoci zranitelným zemím. Já si myslím, že takováto platforma, jako je naše, je nejlepším místem pro tyto diskuse. Které, tyto diskuse ukazují cestu před, vytváří se konstruktivní partnerství. A jestliže azijské země eh, formulují své cíle, pak je možné vytvořit určité strategické rámce, tak aby v tomto rámci jsme mohli spolupracovat. Já hovořím nyní za Bangladeš, to je jedna z nejzranitelnějších zemí z hlediska klimatických změn, tak já mohu říci, že my jsme vytvořili svěřenecký fond eh, eh, s, našimi, z našich vlastních zdrojů. Roz, eh, výš, ro, jak vyspělé země mohou přispět do tohoto fondu a také máme plán pro naši deltu. Tento plán jsme také schválili a zde potřebujeme také mobilizovat mnohé finanční zdroje pro efektivní implementaci tohoto plánu. To znamená, je tady velký prostor, aby vyspělé země se mohly zapojit a eh, nejdříve musíme začít partnerskými vztahy, ale nejdůležitější je politická vůle zemí, které se chtějí zapojit do takovýchto projektů. Děkuji vám. Thailand has to had... A je mi líto, že Tajsko muselo tak dlouho čekat, ale stále ještě e, jsou čekatelé i za vámi. Takže nyní má slovo Tajsko. Děkuji vám. Mm, pane a paní e, předsedové, e, vážení hosté, dámy a pánové, děkuji za to, že mm, eh, se mohu podělit o eh, zkušenosti Tajska. Je nesporné, že klimatické změny představují jednu z největších výzev eh, lidstva vzhledem k nekontrolovatelným přírodním silám. To vyžaduje E, implementaci plánů a e, spolupráci mezi zúčastněnými stranami na všech úrovních. V rámci naší národní organizace jsme odhadli, že klimatické změny e, mohou nás stát množství pracovních míst, zejména v zemědělství a lesnictví. A proto účastníci eh, respektive zaměstnanci, kteří mají co dočinění s klimatickými změnami, by měli mm, pracovat proaktivněji. Měli by mít eh, diferencované odpovědnosti a také dovednosti. V rámci eh, rámcové úmluvy OSN o boji proti klimatickým změnám Eh, významnější eh, rozvinuté země by měly být eh, lídry v boji proti skleníkovým plynům a měly by také pomáhat rozvojovým zemím nebo méně rozvinutým zemím. Dámy a pánové, z důvodu zeměpisných daností Tajsko odhaduje, že dopady, respektive Tajsko je konfrontováno klimatickými změnami již po desítky let. Extrémy eh, nastaly v roce 2011, kdy jsme zaznamenali eh, nejhorší záplavy za půl století. Více než dvě třetiny země byly zaplaveny a zanechalo to vážné škody na ekonomice země na zemědělství, průmyslu i společnosti počet, velký počet závodů podniků eh, byl zavřen, vedlo to k nezaměstnanosti ve vysoké míře a také to odradilo eh, mnoho investorů. Světová banka odhadla, že škoda přesáhla 44 miliard amerických dolarů a klimatické změny se stávají jednou z priorit eh, Tajska a bylo to i zařazeno do plánu národního hospodářství jako sociální rozvojový plán od roku 2012 a také 20-letý národní strategický rámec se snaží um, prohlubovat povědomí o eh, klimatických změnách, zmírňování eh, těchto změn a adaptabilitu na ně. Věříme, že posilování dovedností eh, vypořádat se s klimatickými změnami v zranitelných odvětvích, jako například eh, vodních zdrojích a odpadním hospodářství, v zemědělství, a v oblasti potravinové bezpečnosti je klíčové mm, pro zmírňování dopadu klimatických změn. Dámy a pánové, my jako poslanci parlamentu musíme těsněji spolupracovat s administrativou a být proaktivnější. To znamená, že musíme eh, stále ještě usilovat o přijímání efektivních zákonů. Zákony a nařízení by měly být nejenom aktuální, ale měly by být přijímány eh, rychle a eh, v široké míře. V případě Tajska národní eh, zhromáždění přijalo již několik zákonů, například jsme ratifikovali pařížské dohody a také jsme schválili zákony eh, o ochraně přírodních zdrojů a o podpoře energetické politiky. Tyto legislativní Eh, kroky zaručují, že vláda bude mít účinné zákonné nástroje na řešení problému. Eh, vzhledem k závažným eh, záplavám v roce 2011 věnuje Tajsko nyní větší pozornost klimatickým změnám a souvisejícím problémům Eh, nejenom eh, ve veřejném a soukromém odvětví. I eh, jednotlivci musí klimatické změny brát v potaz. Tato situace si vyžaduje plnou podporu všech zúčastněných stran. Všichni musí přijímat opatření a spolupracovat, tak aby se tento svět stal lepším místem pro nás i pro příští pokolení. Děkuji vám. Děkuji, děkuji Tajsku a e, samozřejmě vítám vaše prohlášení, ale v zájmu času se hned přesuneme e, k Filipinám a pak Vietnamu a Kypru. E, nevidím, že by se hlásili další, takže tímto uzavřeme seznam řečníků a dávám slovo Filipinám a prosím o stručnost. Ano, budu stručný, to je pouze otázka. Um, Kládl se zde důraz na význam, na nezbytnost financování boje proti klimatickým změnám e, například v rámci fora jako ASEP. Nejdůležitější dokument, který vzejde z ASEP e 10, je prohlášení, které zítra e, přijmeme. Opravte mě, když se mýlím, ale zdá se, že to prohlášení se zvlášť nezmiňuje o financování boje proti klimatickým změnám. Takže moje otázka na hlavní řečníky je, doporučujete, aby to prohlášení eh, také Eh, řešilo nebo se zmiňovalo o financování boje proti klimatickým změnám. Když procházím tímto prohlášením, tak jediný odstavec, který možná se dotýká financování, je odstavec 26. Chtěl bych slyšet od hlavních řečníků, zdali tento odstavec podle nich dostatečně tuto otázku řeší, když se tam píše, že vyzývá vlády a mezinárodní dáce, aby přísně koordinovali rozvojovou politiku a aby přijímali preventivní mechanismy v souladu s ustanoveními pařížské umluvy a tak dále. Nevím, jestli to dostatečně řeší financování boje proti klimatickým změnám. Pokud ne, myslíte si, že bychom to měli do toho ještě zahrnout, protože toto je dnešní dnešná příležitost tak učinit. Nevím, jestli nám to eh, ještě je mm, jednací řád umožňuje přijímat pozměňovací eh, návrhy, ale chtěl bych tedy odpověď slyšet od hlavních eh, řečníků. Zdali to je dostatečně pojednáno v Eh, prohlášení. Děkuji. Já to mohu eh, objasnit. Byla zde již příležitost upravit, doplnit prohlášení před zahájením zasedání, protože eh, to bylo rozesláno všem členům. Rovněž jsme měli závěrečnou, závěrečné zasedání návrhové komise dnes dopoledne, kdy každý delegát se mohl vyjádřit a mohl požádat o zahrnutí takovéto pasáže takže bohužel nyní to prohlášení už bylo odsouhlaseno všemi stranami. Je velmi obtížné se vrátit k nějakým změnám, ale chápu, že byste tam chtěl mít eh, silnější odkazy k financování a možná, že je to něco, co bychom mohli zahrnout do budoucích deklarací nebo prohlášení ASEP, protože nyní je to tak, že všichni tuto eh, deklaraci, toto prohlášení již přijali. Dokonce se eh, zjevilo na webových stránkách. Bylo by tedy obtížné opět eh, shromáždit, svolat všechny zúčastněné strany, aby schválili úpravu. Máte-li nějaké pochybnosti, eh, rádi to eh, zaznamenáme. Eh, samozřejmě ráda vyslechnu ostatní členy panelu, ale já beru na vědomí vaši poznámku a předám ji požadatelům. Ještě, ještě stručně dodatek. Ano, procedurálně je to pravda, že už nemůžeme asi nic doplnit, ale vyslechněme si ještě naše hlavní řečníky, protože je skutečně nezbytné, abychom tak učinili. Dobře, tak my se vrátíme k této otázce ještě na závěr. Já mám ještě eh, dát slovo třem eh, delegátům. Takže eh, navrhuji, abychom uzavřeli toto zasedání vaší otázkou, respektive odpovědi na vaši otázku a nyní ještě předsuneme ty tři řečníky, kteří jsou v pořadí. We have to make a quick move forward. Musíme se rychle posunout ku předu, tak bych rád vezval řečníka z Brunei, aby se stručně vyjádřil. Thank you. Děkuji. Já děkuji za slovo. Rád bych začal tím, že budu citovat francouzského prezidenta François Hollanda, který řekl, eh, lidé ničí přírodu, poškozují životní prostředí a proto musí převz- lidé převzít svou odpovědnost pro příští generace. Klimatické změny vlastně jsou přímo ovlivňovány lidskou činností, emisemi CO2 a skleníkových plynů a z fosilních paliv pochází a také z jiných eh, průmyslových činností. Mezinárodní panel pro klimatické změny řekl, že planeta se sice od, od, otepluje a také hladiny eh, oceánu tedy stoupají o 2 centimetry. Musíme se podívat, jak snižovat emise, snižovat využívání fosilních paliv a zaměřit se spíše na obnovitelné zdroje energií. Klimatické změny jsou také problémy, hm, které Eh, kterých si musíme být vědomi, že tato témata opravdu se do, dotýkají Byly, byla, byla tam, byl tam podpis z dohod v roce 2012 a konal se také mezivládní panel. Eh, odlesňování a Eh, poškozování nejen tedy tropických pralesů, ale i jiných také odpovídá osni, eh, osni zvyšování eh, emisí skleníkových plynů, což výrazně opa- ovlivňuje ty citlivé zranitelné ekosystémy a musíme také podporovat biologickou rozmanitost a předcházet přírodním katastrofám. jejich počet se zvyš, zvyšuje. Emise se stále zvyšují přes, i přes politický závazek z roku 2015, pařížská dohoda, která byla uzavřena. Eh, Eh, důležité jsou zejména tři věci. Zvyšování teploty a zvyšování hladiny oceánu, emise CO2 a zejména Týká se to stovek milionů lidí, zejména tedy v přímořských zemích. To jsou, to, to jsou také problémy, které způsobují migraci lidí z jedné země do druhé a ovlivňuje to činnost rybářů a zemědělců. dochází k stále častějším bouřím, hurikánům a tajfunům tyto, tyto jevy jsou stále extrémnější, bouře jsou silnější. A je potřeba zajišťovat eh, bezpečnost, zejména vír při produkci potravin. Toto všechno ovlivňuje země a Dochází k velkému deodlesňování odlesňování velkých lesních oblastí v některých zemích, což negativně ovlivňuje obyvatelstvo. Potom také intensifikace zemědělství způsobuje eh, zvyšování emisí. Ovlivňuje to eh, půd, kvalitu půdy a bezpečné bezpečný přístup k vodě. F. 7. Eh, srpna 2007 byl podepsán kyotský protokol a jo, to byla dohoda z Doha také, z roku, z, která byla významným krokem k plnění těchto cílů, které jsou závazné a jde tam o zvyš, snižování emisí a záva, o závazky související s kyotským protokolem. Nula pouze, hm, pouze 0,0175 a Brunea sdílí tyto cíle odpovědným způsobem je potřeba bojovat proti globálnímu oteplování a není, nemůžeme se vyhýbat eh, odpovědnosti. Brunea proto hodla přistoupit k pařížské dohodě z roku 2015 a k prováděcímu protokolu ze září 2016, tak aby se prováděly změny podporující rozvoj sola, využívání solárních systémů a obnovitelných zdrojů a rozvoj ekologicky příznivých hm, výrobních metod. Vyžaduje to ambiciozní kapitálové investice, aby se snižovaly emise o 30 aby se dosáhlo těchto cílů do roku 2021 snižování eh, energií o eh, do roku na úroveň 2009 také, aby se zvyšovalo využívání obnovitelných zdrojů energie o 10 do roku 2025. Také by se měl zvyšovat počet nebo plocha lesů eh, oproti současné o 20 oproti současné úrovni. Také projekty zásobování vodíkem, na kterých by se mělo pracovat. Výstavba takových zásobovacích řetězců, které by eh, což vyplývá z, dubna, z dohody z dubna 2018 ve spolupráci s Indonésií a s, dalšími, s Pakistánem jsme přistoupili k obnově zalesňování a k obnově ekosystému. Děkuji vám za pozornost. Ah, thank you, thank you very much for your input. Děkuji vám za váš příspěvek. A nyní bychom se rádi dostali k závěru naší diskuse. A nyní bude hovořit ještě řečník z Větnamu. Prosím, představte se. Ano, děkuji vám. Vážení spolupředsedající, vážení hosté, kolegyně, kolegové, děkuji vám za to, že jste udělali naší delegaci slovo. Větnamské já jsem z Větnamského národního schromáždění a chtěl bych se s vámi podělit e, o své názory na dnešní témata. Větnam patří k zemím, které byly závažným způsobem postiženy klimatickými změnami. Podí díváme lise na katalog jednotlivých zemích, pak z Větnam patří mezi 30 nejvíce postižených zemí. V posledních 50 letech eh, bylo ve Větnamu 200 eh, přírodních katastrof, mnoho lidí zemřelo a přišlo o přístřeší vzhledem k tomu, že se počítá také s navýšením hladiny oceánu, pak bude postiženo 5 našeho území a také se počítá s 10% poklesu HDP my si uvědomujeme tento velký problém a právě proto se také podílíme na mezinárodních dohodách a také Eh, eh, dodržujeme, pře, eh, přebíráme a dodržujeme mezinárodní závazky a my se zaměřujeme také na snižování emisí skleníkových plynů, také se zaměřujeme na odstraňování a nepoužívání plastů. Nám jde o to, abychom reagovali pozitivně na klimatické změny, ale Větnamu mu se nepodařilo určité cíle splnit. Jde o to, že klimatické změny se odehrávají rychleji, než jsme očekávali. A toto je nová věc, která E, potřebuje také naší rychlou reakci. My potřebujeme silné, robustní mechanismy pro spolupráci. A vzhledem k tomu, že nemáme dostatečné rozpočtové zdroje na to, abychom zvládli všechny dopady klimatických změn. Proto je důležitá koordinace v rámci ASEP a také je třeba, abychom dodržovali pařížské dohody a my máme v této souvislosti dva návrhy. Za prvé, vytvořit a podpořit mechanismus eh, v rámci ASEPu a také pracovat na konkrétních tématech a projektech. Například se můžeme zaměřit na výměnu informací a zkušeností a také se můžeme zaměřit na budování kapacit, na zkušenosti s transformováním e-, energetiky a ekonomiky. Také ekologický audit je ve Větnamu novým přístupem. Zde můžeme provádět audit jednotlivých sektorů a zjistit, do jaké míry také reagují na klimatické změny. A musíme se také zaměřit na dobrou zprávu vodních zdrojů a provádět opatření, která by e, zabraňovala znečišťování vod a e, veškerého vodstva, především na dolních tocích. Za, za druhé, je tady také otázka celkových zdrojů, které musíme řešit. Thank you. Thank you very much. And last but not least, I would like to invite... Uh, A poslední řečník nebo další řečník uh, je z Kypru. A prosím, představte se stručně. Děkuji vám. Já se jmenuji Nicholson Retis, jsem místo zahraničního výboru kyperského parlamentu a současně jsem i předsedou výboru eh, pro finance a udržitelný rozvoj. Eh, pro spolupráci s azijskými parlamenty. A chci ještě zdůraznit, že i zeměpisně viděno hrajeme velmi specifickou roli jako Kypr, protože se nacházíme vlastně na východní hranici Evropské unie. Jsme plnoprávným členem Evropské unie, ale současně eh, se nacházíme na Prahu Asie. Takže politicky patříme k Evropě, ale zeměpisně k Ázii. A proto jsem chtěl poukázat na to, že souhlasíme s tím, co řekl eh, předřečník z Vietnamu. je důležité vytvořit eh, eh, určitý základ a nástroje pro spolupráci mezi Evropou a Azií, eh, pokud jde o spolupráci v oblasti životního prostředí, protože to je asi rozhodující téma, které zaměstnává a bude zaměstnávat lidstvo v budoucnu. Kypr je i s ohledem na jeho zeměpisnou polohu připraveno nabídnout se jako zprostředkovatel pro eh, takovýto nástroj. Myslím, že dnešní den a i zítřejší je důležitý protože eh, svedl dohromady eh, lidi z zemí, které jsou od sebe vzdálené a mohou si nyní vyměňovat zkušenosti a odborné znalosti. Vážení přátelé, udržitelný rozvoj a přechod k obnovitelným technologiím jsou dle našeho soudu nejlepším eh, způsobem, eh, jak podporovat udržitelný rozvoj pařížská úmluva a e, e, zadání EU, respektive cíle EU, jsou těmi nejlepšími nástroji k dosažení, respektive k boji proti klimatickým změnám. Pokusím se o stručnost. Chci e, poukázat na to, že na Kypru realizujeme program, Eh, zavádění slunečních kolektorů, eh, respektive fotovoltaiky. Eh, využíváme solární energii pro vytápění a také výrobu tepla a máme nejvyšší eh, podíl ehm, výroby teplé vody nebo produkce teplé vody ehm, na domácnost eh, v Evropě. Takže konkrétní cíl jsme již uskutečnili nebo dosáhli a také i v rámci eh, produkce obnovitelných zdrojů energie jsme toho dosáhli mnohé. Je faktem, že jsme zemí s téměř neomezeným slunečním svitem a využívání slunce samozřejmě je ku prospěchu hospodářství i e, člověku. Pokud jde o e, zdroje, obnovitelné zdroje energií, tak tady je nutno e, koordinovat jednotlivá opatření tak, aby to eh, skutečně posloužilo udržitelnému využití a eh, růstu a rozvoji. Musíme tedy postupovat koordinovaně při provádění ehm, ehm, udržitelných opatření a klimatických boje proti klimatickým změnám. Současně je důležité, aby abychom omezovali co nejvíce negativní dopady klimatických změn. Já eh, budu eh, mít zítra také ještě závěrečný eh, proslov. Děkuji již nyní za tuto příležitost. Děkuji. Děkuji vám za tento vhled do eh, pokroku eh, Kypru. A nyní, kolegové, přistoupíme k závěru. Dovolte několik závěrečných poznámek. Jsem si současně vědoma, že tady zůstává ještě otázka eh, filipínského delegáta a současně bych chtěla vyzvat všechny panelisty, aby případně zhrnuli během minuty naši diskusi a také chci požádat eh, našeho zpravodaje, pana senátora, aby eh, k tomu přispěl. Eh, myslím, že začneme našimi panelisty, aby se každý mm, během minuty vyjádřili, pak na to naváží a závěrem pak požádám o slovo pana senátora. Prosím, máte slovo. Takže napřed eh, naše kolegyně z Bangladeše. Děkuji. Eh, v reakci eh, bych chtěla reagovat na pozorování Eh, filipínské delegace. To skutečně bylo zajímavé pozorování. Je to eh, nezbytný prvek všech těchto eh, diskusí týkajících se boje proti globálním klimatickým změnám. Mm, mám na mysli financování. Vzhledem k tomu, že to už nemůžeme zahrnout do prohlášení, když to tam výslovně není uvedeno, myslím, že mezi řádky to stojí, protože v tom prohlášení se ho hovoří o pařížské dohodě, o FCCC, OSN a dalších mechanismech, takže nepřímo implikovaně Eh, lze říci, že problematika finančních zdrojů, managementu, rozpočtu, eh, klimatického fondu eh, je v prohlášení přítomna. Takže do jisté míry by to naše obavy mohlo rozptýlit, rozptýlit i když samozřejmě mohlo by to být ještě výslovnější. Děkuji. Náš kolega z Rumunska, děkuji, paní předsedkyně. Já Eh, využijí také své minuty eh, k odpovědi na filipínskou otázku. Ano, potřebujeme více finančních nástrojů. Já jsem byl účasten té návrhové komise dopoledne a musím říci, že ta diskuse tam proběhla velmi zdárně. Eh, řada ehm, pozměňovacích návrhů byla předložena a dokonce i ten, který jste sám zmínil Bod 26 měl asi čtyři pozměňovací návrhy a e, možná, že se k tomu ještě budeme muset vrátit, respektive i ten výsledný odstavec 26, který je nyní na webové stránce, je vlastně výsledkem té diskuse. Zaznělo tam tedy mnoho návrhů k financování. A ještě bych chtěl poukázat na bod či odstavec 37, který se rovněž zabývá finančními zdroji a e, naléhá na země, aby spolupracovali v tomto ohledu. A na závěr, ano, potřebujeme tyto finanční nástroje, ale současně to musíme vidět, vidět v kontextu a v perspektivě, protože poté, co se jeden velký stát eh, vlastně, mm, co vystoupil z, finanč, pardon, z pařížské dohody, musíme přehodnotit závazky nás ostatních. My eh, všichni se zavazujeme k dosahování cílů a k řešení eh, klimatických klimatických změn. Myslím, že naše dnešní pozice je taková, že to prohlášení přináší eh, eh, řadu dobrých eh, bodů, týká se, dotýká se také migrace a tak dále a otevírá vlastně možnosti pro diskusi o finančních nástrojích a tak dále. Ostatní už zmínila i paní předsedkyně, o, myslím, ten postup a tak dále. A ještě závěrečný komentář. Tady zdůrazňuji opět potřebu odvahy, spolupráce, výborní výměny technologií mezi námi. Já bych ráda hovořila o dvou bodech v té jedné minutě. První bod je, o čem se příliš nehovořilo, no, také hovořilo, ale zra, ráda bych to zopakovala, zejména pro naše země je potřeba udělat si určité priority ohledně využívání půdy, protože to má velký vliv na klimat a potraviny a udělat, udělat stanovit si priority pro domácí spotřebu a spíše tedy upřednostnit domácí spotřebu před exportem. Potom, co se týká financování klimatických změn posledních 12 let na mm, konferencích zúčastněných stran, včetně na pařížské konferenci. Ty rozvinuté státy byly poměrně zdráhavé k přijmě, přijmutí konkrétních a závazných Eh, závazku týkající se financování. Byly tam slíbené určité finanční prostředky v rámci pařížské dohody a myslím si, že bychom měli využívat veškerých příležitostí a explicitně zdůrazňovat tyto závazky a stanovit si také jasný časový plán pro poskytování tohoto financování. Děkuji, já bych ještě chtěla kolegovi profesorovi eh, dát slovo. Já bych rád využil této příležitosti nejprve k tomu, abych tedy mm, zareagoval na to, co řekl italský kolega a mm, ohledně sdíleného společného úsilí. Ve v Číně stále vidíme stále více a více společného úsilí a já bych chtěl uvést také bych chtěl využít tuto příležitost k tomu, abych poděkoval italské vládě. Italská vláda hm, minist, zejména Ministerstvo pro životní eh, prostředí poskytlo vybavení uh, Budovu, která je solárně vytápěna. Já si myslím, že tento mezinárodní společný podnik v akademic, v, jak v akademickém prostředí, tak také v průmyslu, to je velice důležité. Já pocházím, z, já pracuji na univerzitě a mm, my spolupracujeme s Toyotou a s dalšími podniky a na začátku tohoto století, eh, například v, ve Spojeném království a ve Spojených státech. Byly to tři univerzity eh, společně, které jsme vytvořili nízkouhlíkové spojenectví. A také Apple mm, vytvořil takové výzkumné středisko v Číně, takže můžeme uvést stále více, uvádět stále více příkladů hm, tady tohoto společného úsilí. Jsem relativně optimistický, pokud jde o stále větší, eh, víc, větší počet průmyslových nebo tedy mezinárodních společných podniků, joint ventures. Takže my jako Čína samozřejmě vítáme veškeré tyto, toto úsilí v oblasti rozvoje spolupráce v eh, průmyslu a ve vědě. Thank you very much and really... Děkuji vám. Dnes jsme si vyslechli hodně příkladů v oblasti životního prostředí, jak v Evropě a také v Asii. Já bych chtěla shrnout ještě několik bodů, které by měl náš zpravodaj vzít v potaz, když bude zpracovávat závěry z našeho panelu, které bude zítra dopoledne ve tři čtvrtě na deset prezentovat. Některé klíčové eh, poselství jsou eh, taková, že málo rozvinuté země jsou nejzranitelnější z hlediska klimatických změn. Také jsou tady největší dopady na zemědělství, protože většina občanů v Asii pracuje právě v tomto sektoru. Různí řečníci zdůraznili, že je nutné mít mít přístup k čisté technologii a tak řešit klimatické změny. Já se domnívám, že toto je oblast, kde můžeme jako EU sdílet naše informace a znalosti. A já také si domnívám, že přístup k čisté technologii je opravdu zásadní. Řečníci také požadovali, abychom měli green Eh, fund, který by byl také financován ze strany vyspělých zemí. Různí eh, eh, řečníci hovořili také o národních opatřeních v oblasti zeleného růstu. Senátor z Itálie hovořil také o tom, jak můžeme více podpořit společné projekty mezi sousedními zeměmi, tak abychom řešili klimatické klimatické změny. Já také doufám, že naši partneři se podívají na tyto iniciativy. Potom tady také padla otázka z Norska týkající se snižování emisí CO2 v Ázii. Je velice důležité, abychom řešili otázku plastických mod, jak v e, e, Ázii, tak i v EU a také jednorázové používání plastů, to je klíčová otázka. My zde potřebujeme především vhodnou legislativu pro přechod a pro transformaci ekonomiky a Indonésie hovořila o otázkách VTO a dodržování dohod a také, že potřebujeme rychlá jednání a řešení problémů. Pane senátore, vy tady máte celou řadu podnětů pro vaše závěry a já vás prosím, abyste nyní vaše závěry prezentoval nyní ve velice krátké době. Děkuji vám, paní předsedkyně, vy jste víceméně převzala moji práci. Vy jste udělala velice dobrou rekapitulaci. Já velice také souhlasím s vašimi závěry, které byly nyní prezentovány a Dále chci ještě říci, že různí řečníci také jsou pro kooperativní projekty, především eh, při posilování spolupráce mezi Evropskou unii a azijskými zeměmi, což je spolupráce mezi vespělými a eh, rozvíjejícími se zeměmi. A také klimatické změny mohou nabízet příležitost pro rozvoj soukromého sektoru sektoru. Kolega z Finska se ptal na účinnost eh, jak lze snížit uhlíkové emise, takže tady se hovořilo o tržním, netržním a dalších přístupech. O tom také budu zítra hovořit. Také se tady hovořilo o úluze techniky. Já tady nebudu opakovat všechno, o čem jsme hovořili toto jsou body, které zatím zmínili neměli, nebyly a já chci jenom také zdůraznit roli oceánu. A závěrem chci říci, že já jsem v opozici v Itálii a proto nemohu slíbit naplnění zeleného fondu, nemohu nic slibovat za vládu. Já eh, však to, to, tento signál eh, dám svým kolegům a také sdělím toto kolegům zahraničním výboru v Senátu, že by bylo nutné opravdu tento fond naplnit. Děkuji. Děkuji vám. A já nyní bych chtěla poděkovat všem delegátům a poslancům, kteří se zúčastnili naší diskuse, bež z vašich příspěvků by diskuse opravdu nebyla dokonalá a já chci nyní říci, že členové parlamentu a registrovaní eh, ní delegáti jsou nyní zvaní eh, do eh, domu evropské historie, kde bude následovat večeře ve formě buffet. A nyní vám také naši zřízenci ukážou cestu do domu evropské historie. Cesta je pět minut velice krátká. A my jsme panel jedna a zítřejší zasedání se bude konat 9.45 až 10.30 na tomto místě. Já vám přeji ještě jednou krásný večer. Yeah.